velmi smutnou zprávou. Dozvěděli jsme se, že náš kolega Miguel Portaš zesnul. A věděli jsme, že bojoval s velmi vážnou chorobou. Bojoval velmi odvážně a byl v našem středu ještě před několika dny. Bohužel však mezi dvěma operacemi v průběhu léčby se znovu zhostil svých parlamentních zodpovědností, protože nám říkal, že práce v parlamentu mu pomáhá bojovat se svou chorobou. Bylo mu pouze 50, 53 let. Tento ekonom, žurnalista a autor několika knih, zakladatel a Eh, Bloko de Escarda a také vůči představitel eh, této politické skupiny v Portugalsku. Byl zvolen eh, poprvé v roce 2004, toto byl jeho druhý mandát. Všichni jsme ho znali, všichni si ho nesmírně ceníme jakožto koordinátora skupiny GUE. Já jsem ho znal jen málo osobně, ale stejně jako vy všichni, jistě jsme si nesmírně cenili jeho velkého smyslu pro eh, veřejný zájem a pro eh, si jistě, že hájil eh, samozřejmě i zájmy své politické skupiny, ale vždycky ve službě celku. A jeho osobní angažmá, jeho kuráž jsou pro nás skutečně exemplární a jsou pro nás inspirací. Já bych chtěl jeho blízkým, jeho rodině a jeho spolupracovníkům vyjádřit hluboký eh, zármutek a upřímnou hlubokou soustrast. A koordinátoři mi sdělili, že by rádi také připojili pár slov a pak eh, samozřejmě si ho připomeneme jeho památku minutou ticha. A nyní prosím Sidonia. E, Szanowni Państwo, ze smutkiem i z żalem dowiedziałam się o śmierci naszego kolegi Miguela Porta. Było to z e, velkým smutkem a zármutkem, když jsem se, když jsem se dozvěděla o Eh, smrti pana Portaše Miguel byl opravdu pro mě vzorem poslance ohledně toho, jak diskutovat, jak přitom respektovat eh, politické názory, které mohou být rozmanité, ale vždy eh, s tolerancí předkládal své, hájel své vlastní názory. Miguel mi bude chybět, byl také otcem eh, mladé rodiny, takže i já chci vyjádřit soustrast, neboť jeho rodina tak eh, byla připravena o manžela otce, zůstane na, samozřejmě drahý, eh, zůstane nám blízký v našich vzpomínkách a bude nám chybět. Děkuji, Sidonie. Koran?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 Děkuji, pane předsedo, to je opravdu velice smutná událost. Michael Portaš byl naším úžasným kolegou a čilil velice složité osobní situaci i složité situaci ve své vlasti a také čilil velkým výzvám v Evropském parlamentu, ale vždy eh, se vyznačoval velice dobrým smyslem pro humor a také eh, měl bojovného ducha a rozhodně eh, bojoval za zájmy nezaměstnaných a jiných zranitelných vrstev. My jsme si velice cenili jeho práci v rozpočtovém výboru. Zejména se zabýval otázkami Fondu pro přizpůsobení se globalizaci, je proti ztrátám zaměstnanosti v důsledku globalizace. Jeho práce byla velice dobrá a my ho budeme opravdu postrádat. Děkuji. Helga? Thank you, Anna. Um, for me it's the... first. Děkuji. To je pro mě první příležitost, když se dovídám tuto zprávu. Já jsem si to dříve neuvědomila. Je to opravdu velice špatná, šokující zpráva eh, pro jeho rodinu a eh, malé děti. Je to opravdu strašné a všichni víme, co to eh, znamená ztratit otce, když jsou v rodině ještě malé děti. Z hlediska Evropského parlamentu musím také říci, že jsem sice mnohdy nezdílela jeho názory, ale on přistupoval spravedlivě k různým názorům. To bylo obdivuhodné, proto bych také chtěla eh, říci, eh, že eh, je to nesmírně smutná zpráva pro nás, pro všechny. Děkuji. Děkuji, Helga. Děkuji, pane předsedo. V liberální skupině, když eh, jsme se dozvěděli, že nás Miguel opustil, podíval jsem se na kolegy a na výraz jejich tváří a z toho jsem pochopil, jak jim byl drahý na všechny, na eh, to nesmírně mělo nesmírný vliv. Samozřejmě, že můžeme mít různé názory a různé um, ideologické zdroje, ale všichni se snažíme spolupracovat a Miguel byl eh, skutečně zářným příkladem takové spolupráce. Měli jsme na mnoho věcí radikálně odlišné názory, ale on s námi vždy Eh, spolupracoval ve velmi přátelském duchu. Nikdy na něj nezapomeneme a ch chceme rovněž eh, věnovat eh, slova soustrasti celé jeho rodině a blízkým. Děkuji. Takže Miguel nás opustil v předvečer revoluce. A on hodně psal o rovnosti lidských bytostí. A se ptali, v čem eh, jsou lidé, lidé rovní. A on říkal, jsou si rovní ve dvou dnech svého života. V tom prvním a posledním. nyní navrhuji, abychom si, eh, abychom za Miguela Portaše eh, uctili jeho památku minutou ticha. Merci. Děkuji vám. Drazí kolegové, obraťme se k práci, která nás dnešní den čeká. A předtím, než se podíváme na pořád jednání, vám chci oznámit, že máme mezi v našich řadách eh, chorvatské pozorovatele. Andrej Šplejkovič je mezi námi. Vítejte. Je trochu smutné, že váš příchod eh, připadl zrovna na tento den, ale jinak eh, jsme tím velmi potěšeni. Pan Pejkovič je eh, původně tajemníkem pro evropské záležitosti eh, své vlády, takže byl přítomen v rámci procesu přistupování, tedy při, při, při, přistupování své země do Evropské unie. A my jsme rádi, že se k nám připojujete, je členem EPP. A pro PSE eh, tady je Milorad Pupovač, který ovšem eh, tady zrovna není. Nezávislá demokratická srbská strana a i jeho vítáme. Kolegové, viděli jste už jistě pořád jednáním. <clears throat> informace k hlavnímu bodu dnešního pořadu jednání, což je prezentace návrhu rozpočtu na rok 2013 komisařem Levandovským. Jistě víte, že jsme již před časem eh, od eh, komise obdrželi indikaci, že ten den, kdy kolegium přijme tento návrh rozpočtu, tak eh, komisař okamžitě po zasedání eh, kolegia se dostaví před eh, rozpočtový výbor a prezentuje rozpočet. Poté teprve se komisař obrátí na tisk Letos byl tento postup trošku narušen, vzhledem k tomu, že souběžně s touto tradicí eh, se objevuje další. A to, že po každé, když je zvolen nový předseda parlamentu, je tento předseda pozván po nějaké době, aby se účastnil zasedání kolegia tak jako se účastní například Evropské rady. Takže když se sejde kolegium, nebo když se schází kolegium s rotujícím předsednictvím. A e, stalo se, že pan Schulz byl dnes přizván, aby se účastnil tohoto zasedání kolegia. A vzhledem k tomu, co je na pořadu jednání tohoto kolegia, tak to vytvářelo trošku problém, mohla vzniknout určitá dvojznačnost. Poté, co jsme o tom diskutovali s panem Šulcem, s panem Barosem, ještě dneska ráno proběhly určité telefonáty, tak jsme se rozhodli, že tyto dva postupy musí být odděleny. Aby to bylo zcela jasné, takže předseda parlamentu Schulz se zúčastní zasedání kolegia jako host, jako čestný host. A pak v kolegiu a potom na tiskové konferenci bude mít možnost vysvětlit, jak vidí situaci jménem parlamentu, jak vidí obecný vývoj tohoto vztahu mezi parlamentem a komisím a nebude hovořit o, přímo o obsahu rozpočtu. K tomu se ne, tomu nevyjádří. Ale jediný dopad, který to má na nás, je, že místo, abychom mohli uvítat komisaře koncem dopoledního zasedání, tak to bude až na začátku odpoledne. Konkrétně ve 14.30. A on se předtím s tiskem nesejde, tedy on se sejde s tiskem později. Možná večer, čili 14.30 až 16 máme náš vyhrazený čas s komisařem Levandovským, který nám představí rozpočet. A vy a zpravodajové ko- koordinátoři mu mohou položit otázky případně vyjádřit komentáře. Hovořil jsem Giovanni Lavia včera po telefonu. On je skromný, on tady sedí ve třetí řadě. A Giovanni s Terekem, myslím, že vyjádří své komentáře, pokud si to budou přát. Žádné další podstatné změny tady nejsou. A začneme tím, že se podíváme na workshop o účinnosti finančních nástrojů. A po tomto semináři přistoupíme k hlasování. A tím se budeme zabývat druhé části dopoledne odpoledne nás čeká, jak jsem již řekl, setkání s panem komisařem. Takže schvalujeme tímto pořad jednání, oznámení předsedy. Ty máte v Kobu, Kokobu News. Schválení zápisu z 21. března jako obvykle, pokud dokonce jednání nebudou výhrady, tak budeme považován za schválen. A nyní přejdeme k semináři o účinnosti finančních nástrojů. A já doporučuji, abychom rovnou dali slovo paní zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Ano, je velice obtížné v dnešní eh, den vystupovat tady ve výboru pro rozpočet, ale jak jste připomněl na začátku, Pan Portáš vždy se snažil věnovat co nejvíce jeho práci eh, v našem výboru a tak myslím, že bude nejlépe ho uctít právě tím, že eh, tady budeme dobře pracovat. Dnes máme seminář o finančních eh, nástrojích. Já bych chtěla poděkovat našim hostům za to, že dorazili na náš dnešní seminář ve výboru pro rozpočet. Všichni myslím, mají velký zájem na finančních inovativních nástrojích, což je diskuze, která se rozvíjí nejenom tady v parlamentu. Jak víte, tak Evropská komise představila v říjnu loňského roku sdělení o rámci pro další generaci finančních inovativních nástrojů a my si myslíme, že je vhodné a také nutné zorganizovat tento seminář, abychom mohli podrobně zanalizovat z různých hledisek, jakým způsobem doposavat tyto nástroje fungovaly a především, jak eh, poučení eh, si můžeme vzít pro návrh budoucích finančních eh, nástrojů. Tento seminář bude rozdělen do dvou základních částí. V první části proběhne prezentace první studie, kterou eh, zadal náš výbor a v níž se analyzují současné finanční nástroje a eh, navíc eh, obsahuje určitá doporučení do budoucna a v druhé části budeme mít možnost vyslechnout si příspěvky a názory různých odborníků kteří nějakým způsobem jsou eh, spojeni se světem finančních nástrojů. Je pravda, že nemáme příliš mnoho času a já se eh, chci omluvit všem eh, vystupujícím, protože všichni budou mít pouhých pět minut na vysvětlení svých postojů, ale je to skutečně velice důležité. Je totiž dobré, abychom si vyslechli co možná největší počet příspěvků a tím pádem měli co nejširší eh, náhled na finanční nástroje a mohli bychom tak lépe zanalizovat, co funguje, co nikoliv, z toho, co nefunguje, co by bylo možné zlepšit do budoucna. Takže nebudu zabírat více času. Myslím si, že je dobré eh, jenom toto říci na úvod. Máme tady Jamesa Spencera, eh, Julie eh, Smith a Filipa Dardiera, kteří nám představí eh, tuto studii o finančních inovativních nástrojích. Um, merci, Ano, velmi dobře, děkuji za tuto prezentaci. Máme určitý praktický problém, protože se hlásí mnoho řečníků, ale musíme skončit v 10.45. Takže je potřeba abyste se nejen drželi času, který vám byl vyčleněn, ale abyste hovořili kratší dobu. A já bohužel budu muset být naprosto neuprosný. První prezentace bylo by ideální, kdyby to nepřekročilo 10 minut pana Jamesa Spence, který je dobře znám, a pak Judy Smith a Filip Dardier. Takže prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji vám za možnost zde vystoupit. My jsme naši prezentaci nazvali eh, tímto způsobem, aby schrnovala eh, to, eh, čeho chceme dosáhnout prostřednictvím finančních nástrojů. Doktorka Smithová vám představí eh, to, čím se zabývala naše studie, cíly eh, této studie a nabídne také všeobecný eh, ekonomický kontext. Takže Julie, prosím. Dobrý den, jak už řekl James, nazvali jsme prezentaci méně odborněji, než jsme původně zamýšleli, to znamená posílení růstu prostřednictvím evropského rozpočtu. Mysleli jsme si totiž, že to lépe vysvětluje to, co finanční eh, nástroje, nástroje finančního inženýrství eh, mají dosáhnout. Eh, ta zpráva, kterou jsme měli zpracovat, se zabývala obdobím 2007 až 2013, to znamená tím současným víceletým finančním rámcem a návrh komise, návrhem komise eh, do roku 2020, tedy tímto výhledem. A my v naší zprávě nabízíme přehled 25 finančních nástrojů, 14 vnitřních a 11 vnějších nástrojů a soustředíme se jak na minulost, tak současnost. James nakonec chrne to, z čeho bychom se měli poučit a jak eh, řekla před okamžikem paní Gardia Sabal, to bude až na další eh, diskuzi. Teď je potřeba nastavit si ten eh, kontext a naším cílem je podívat se na to, k čemu slouží finanční nástroje a poté budou následovat dvě další zprávy, které už budou více věnovány samotnému návrhu Evropské komise. Takže o co tady eh, jde? Jde o soubor nástrojů, jejich cílem je zajistit, eh, že Evropská unie dokáže naplnit své cíle a to účinně a efektivně prostřednictvím evropského rozpočtu, Nikoli ovšem jenom tím, že bude poskytovat dotace a granty. Finanční instrumenty, nástroje jsou něco jiného než dotace. Měly by mít eh, ještě další pákový efekt navýšit celkové financování svým vlastním příspěvkem. Cílem je naplnit evropské cíle prostřednictvím výdajů v podobě půjček, kapitálových investic, anebo navýšením veřejného financování a nebo ze strany soukromého sektoru. A to je velice důležité, jakým způsobem totiž zapojit další subjekty, aktéry eh, do často rizikových projektů. A dnes je to zvláště eh, důležité, protože se ocitáme v obtížné době probíhá finanční dluhová krize, to znamená, že investice jsou mnohem důležitější než kdykoliv dřív, ale přitom je těžké se k investičním prostředkům eh, dostat. Takže Evropská unie se snaží takto využít maximálně svých vlastních zdrojů a dalších eh, nástrojů, které jsou k dispozici, což je velice dobrý přístup. Cílem tedy je dosáhnout růstu, růstu pokud jde o počet eh, financovaných projektů, jde o růst hospodářství a znásobení efektu eh, vynaložených evropských prostředků. Pokud jde o finanční nástroje, tak cílem je získat další financování, další prostředky z veřejného i soukromého sektoru a zejména v oblastech, kde soukromí investoři mohou říkat, že projekty jsou příliš riskantní a nechtějí se na nich podílet. Bylo by dobré, aby evropské financování takto ujistilo další soukromé investory, aby se eh, k investicím přidali. Cílem finančních nástrojů je eh, tedy napravit nedostatky na trhu, ale mají i cíle velice praktické, posílit infrastrukturu, posílit eh, výzkum, vývoj a inovace a řízení projektů. My vidíme tyto eh, cíle tak, že se vlastně prolínají všemi politickými nástroji, což ukazuje jedna z částí naší prezentace. Tady vidíme, že se soustředíme především na vnitřní dimenzi Eh, kde jde o eh, budování eh, infrastruktury, podporu malých a středních podniků. To jsou ty hlavní cíle finančních nástrojů. A když se podíváte na tabulky v naší zprávě, tak uvidíte, že klademe důraz také na vnější financování, na tzv. vnější finanční nástroje. Nejde tedy pouze o to, že Evropská unie hleděla pouze sama na sebe, a nejbrž i za vlastní hranice, moří, Latinská Amerika a tak dále. Eh, Nyní Filip Dardie, který eh, stručně představí problematiku rizika a mm, transakčních eh, schopností. Pak provedeme na závěr shrnutí. Dobrý den, koncepce rizika je neoddělitelná od investice a já se k tomu vrátím, až budeme mluvit o katalyzátorech růstu. Existoval předpoklad, že jsme žili v jakési zlaté éře, že je možné investovat do jakýchkoliv riskantních projektů, ale ta doba skončila před pěti lety. Veškeré investice musí být jaksi velmi dobře promyšleny, je tady celá řada různých rizik, rizika kapitálová, sociální, riziko nečinnosti, to znamená, tvořím peníze, neinvestuji je, eh, mohu o ně eh, z části také přijít. Takže eh, v tomto procesu je důležité, aby člověk používal správné nástroje. To ukazujeme v naší prezentaci. Je také dobře si uvědomit, jak dobře používat ty nástroje, aby přinášely maximální výnos abychom zmírnili všechna rizika, tak je potřeba posuzovat eh, investice vždy individuálně z odborného hlediska a také vytvořit si portfolio investic. Jeden z hlavních rysů eh, portfoliového investic, investování je to, že investujete do různých sektorů, různých eh, odborných odvětví, čímž rozptýlíte riziko potenciálně zvýšíte eh, návratnost. Je dobré tedy používat různé produkty, různé nástroje. Jsou tady také velice důležité rysy, pokud jde o řízení eh, portfolia. Je potřeba eh, dbát na diverzifikaci, protože monoportfolia samozřejmě trpí vyšším rizikem. A v zásadě jsou tady dva kapitálové nástroje, dluhové a dva investiční nástroje, dluhové a kapitálové. Samozřejmě musíme vzít potaz to, jak ten trh dnes vypadá. Pokud nám jde o růstové katalyzátory, tak jedna teorie říká, že člověk by měl dát jedny eh, všechny nástroje vedle sebe a posoudit je podle eh, růstu a rizika. A druhá teorie říká, že eh, když budete mít širší portfolio, tak snížíte riziko a zvýšíte výnos. Eh, takže je tady eh, teorie arbitrážového eh, portfolia, ale nebudu do toho zabíhat, protože, protože to je velice technické. Pak raději bych zmínil takzvané hm, transakční schopnosti. Když pracujete na nějaké transakci, tak je třeba dbát na celý ten proces, abyste sestavili správný tým napříč institucí, napříč zeměpisnými oblastmi, schopnostmi, personálem, abyste měli maximální uh, možný eh, rozptyl a řešili tak eh, riziko. Protože to, že pochopíte riziko, se nejlépe promítne do vyšších výnosů eh, nakonec. Takže práce na té transakci musí být multiinstitucionální, založena na vícestraném přístupu k věci. Děkuji. Eh, dosavadní výsledky jsou víceméně pozitivní. Účetní dvůr vystoupil se svými příspěvky již několikrát. Byly to příspěvky velice cené. Já se teď eh, soustředím na tři, eh, tři body. Za prvé, že je třeba dbát na důslednost, pokud jde o finanční nástroje. To je také úkol pro rozpočtový výbor nebo možná pro sekretariát, aby si prošel rozpočet a zajistil, že slova, která používáme pro popis finančních nástrojů, jsou skutečně používána konzistentně, důsledně a že další finanční nástroje eh, které nemají eh, všechny tyto potřebné kvality, eh, jsou upraveny. My vítáme zjednodušené provádění pravidel eh, pro eh, jasný eh, právní rámec. Také bychom přivítali, kdyby se zlepšila soudržnost mezi jednotlivými nástroji a také mezi a kdyby se zlepšila transparentnost. My bychom očekávali, že dojde ke snížení počtu finančních nástrojů a že se zvýší ta důslednost, soudržnost a zmenší se celkové rozdíly samozřejmě nás zajímá, co si myslí poslanci tohoto výboru. Jsme tady připraveni na vaše dotazy. Děkuji, pane předsedo. Merci, madame, messieurs. Donc vous avez... Děkuji, dámy a pánové. Dobře jste dodrželi stanovený čas a také vám velice děkuji za vaše cenné závěry. Tyto analytické studie budou bude teď eh, komentovat celá řada zástupců komise i finančních institucí. budou informovat o tom, co si vzali z této studie. Nejprve dostane slovo komise. Tři zástupci komise by chtěli vystoupit, jak mi bylo řečeno, ale nepřekročte prosím desetiminutový limit. Pan Parady. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád upozornil všechny ty, kteří četli tuto studii na poslední téma, o kterém právě hovořil James, a to je regulační rámec pro celou tuto oblast ti, kteří se zúčastnili jednání o e, rozpočtu, paní Kresle, pan e, Mold, pan Gajer a možná ještě další, kteří se zúčastnili tohoto jednání, například pan Rivellini. Na základě pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu se podařilo mnohého dosáhnout, mnohé zlepšit. Přispěli jsme tak k transparentnosti a ke zlepšení kontroly Eh, ze strany Evropského parlamentu. Je to eh, zárukou, abychom měli přísný, rigorózní eh, regulační plán, v němž se budou používat všechny nástroje. Doufáme, že se nám podaří dohodnout na rozpočtu, zejména na těch deseti finančních nástrojích. Musíme ještě překonat některé překážky ve vztahu k radě, protože tu je váhavý přístup, abychom používali takzvané zpětné toky. A samozřejmě, že máme podporu, potřebujeme podporu rozpočtového výboru a vyjednavačů, aby eh, došlo k akceptaci těchto reflows. Bez nichž by ty finanční nástroje nebyly provozuschopné. Následně potřebujeme také podporu parlamentu v tom, aby existovala ucelenost mezi jednotlivými finančními nástroji ve všech sektorech, které jsou příjemci těchto nástrojů. Proto my věříme v podporu celého parlamentu a obzvlášť eh, výboru pro rozpočet, podpoře těch finančních nástrojů, ať už obecných, tak sektorových. Pan Avnit? Děkuji výboru za možnost přispět do této důležité debaty o finančních nástrojích. Finanční nástroje, nástroje jsou prostředky k využívání rozpočtu za účelem realizace eh, strategických cílů. Nejsou nové. Existují již přes 15 let v různých kontextech byly komisí prověřeny, prošly celou řadou různých hodnocení, prošly také prověrkou účetního dvora. A my jsme přesvědčeni, že osvědčili svou užitečnost a mohou se stát užitečným eh, způsobem realizace evropských politik. Domníváme se, že finanční nástroje mají trojí užitek za prvé mohou sladit zájmy veškerých eh, subjektů, kteří jsou, eh, které jsou zapojeny do celkového procesu, finanční instituce, eh, banky, záruční organizace a další organizace. A to vše v zájmu uskutečňování evropské politiky. Není to pouze komise, ale jsou to i další aktéři, kteří jsou v kontaktu s konečnými příjemci. Kromě toho mohou mít významný multiplikační účinek, protože prostřednictvím nich může dojít k jakési recyklaci prostředků a v podstatě pak máme omezené riziko, které je předem stanovené a pak dochází k rozprostření rizika na, celý, na všechny články řetěz, řetězce. A konečně dalším přínosem je, že nám eh, tyto nástroje umožňují využít významné zkušenosti, které jsou k dispozici eh, bankám a finančním institucím. A z tohoto důvodu finanční nástroje eh, mají velmi významné místo v politické agendě Evropské unie a to jak v rámci uskutečňování strategie 2020, tak i v rámci dalšího víceletého rámce. V minulosti finanční nástroje umožnily um, pomoci 100 tisícům příjemců malých a středních podniků, eh, výzkumníků nebo infrastrukturních projektů. Také nám umožnili získat některé prostředky naspět je tady velký rozdíl v, v grantech, protože tam se peníze vrací, když došlo k nějaké nespůsobilosti, to znamená, kdy nebyly eh, prostředky využity správným způsobem. Zatímco u finančních nástrojů je to eh, naprosto přirozené, že se peníze vrací. Je to, vychází to ze samotné povahy těchto nástrojů. A finanční eh, nástroje, jejich využití v určitých suboptimálních eh, situacích mohou vytvářet určité zkreslení, určité, um, um, určité deformace trhu, takže mají být používány jenom tam, kde, nej, kde mají nejvyšší přidanou hodnotu. Granty, které jsou nyní tím privilegovaným způsobem implementace, mají ovšem více deformující efekt než finanční nástroje. Jistě, že existuje prostor k dalšímu zlepšování těchto nástrojů v dalším víceletém rámci. Ovšem ty identifikované nedostatky nejsou přirozenou součástí těchto nástrojů, ale spíš vychází ze způsobu, jak byly implementovány. My se je snažíme zlepšovat. Dál snažíme se využívat nejlepších postupů, které jsme identifikovali za pomoci i zjištění účetního dvora. Přitom je nesmírně důležité, aby to bylo vyvážené. Na jedné straně legitimní zájmy transparentnosti, eh, oznamování a na straně druhé atraktivnosti těchto nástrojů pro eh, tržní aktéry. Musíme rychle, protože jinak nedostane, eh, nedostanou slovo ostatní. A chceme vyslechnout také regio Regio. Poslední věta. Takže jsme nyní omezili počet nástrojů, bude jich jenom šest, abychom dosáhli kritické masy. Snažili jsme se snížit překrývání eh, mezi nimi a zlepšit koordinaci mezi nástroji v kontextu Evropské unie a strukturálních fondů a proto se domníváme, že v budoucnu finanční instrumenty mohou velmi efektivně přispívat k financování veřejné politiky a dosahování cílů 2020. Děkuji, to byl pan Havnit, Havnit z DG Ekfin a nyní za DG Regio pan González. Děkuji vám. Vážení poslanci, dámy a pánové, finanční nástroje mají dlouhou tradici v politice soudržnosti. V současnosti se používají především pro tři typy investování. To investování do podnikání, a to zejména do malých a středních podniků a mikropodniků, dále investice do udržitelného městského rozvoje a do energetické účinnosti, do obnovy, zejména do eh, sektoru stavebnictví vlastnictví, včetně bytové výstavby. V politice soudržnosti se do toho zapojují různí partneři, jsou to eh, podílové fondy někdy, řídící orgány eh, mohou se věřit z právu finančních eh, nástrojů těmto fondům, nebo mohou využít finančních prostředníků, a nebo jsou to přímé finance e, přímým příjemcům, ale jsou tu tedy vztahy mezi těmito e, prostředníky. Komise e, do toho není přímo zapojena. Komise prezentovala koncem roku 2011 rozsáhlou zprávu o investicích, které byly eh, učiněny do politiky soudržnosti prostřednictvím finančních nástrojů. Eh, a máme tyto výsledky k 31.12.2010 bylo prezentováno přes 10 eh, milionů eur, které byly miliard eur, které byly alokovány. Byly to tedy prostředky z Evropského eh, fondu eh, pro rozvoj regionu. Jsou to investice do podniků, ve více než 20 tisících podniků a vytvořili přes 90 eh, tisíc pracovních příležitostí. Na druhé straně z této částky přes 7,6 miliard eur z Fondu pro rozvoj venkova přes 50% již bylo investováno do podniků, ale ještě navíc 3,6 eh, miliard eur bylo mobilizováno jako doplňkové zdroje ze soukromého sektoru a byly tedy eh, doplněny k eh, investicím z Fondu pro rozvoj venkova. ale to byly finanční nástroje na podporu udržitelného městského rozvoje v celé řadě členských států a to představovalo téměř 2 miliardy eur. Můj kolega se již zmiňoval o celé řadě důležitých eh, předností při využívání eh, finančních nástrojů a to tež se týká i politiky soudržnosti. Eh, mají ten opakující charakter. Jedno euro je eh, možné využít několikrát. Finanční nástroje generují příjmy a je možné znovu tedy investovat eh, zisky a tyto nástroje přinášejí také znalosti z eh, soukromého sektoru. Veřejné orgány mohou dosáhnout mnohem lepšího dopadu při investování. Je to jasný stimul stimul, aby se využívalo prostředků eh, efektivnějším způsobem, protože eh, se to dostává k přímým eh, příjemcům. Tyto investice jsou udržitelné, jsou to životné investice. Když to zhrneme, Eh, je možné je použít pro různé cíle a dosahovat eh, k vysokou kvalitu projektů a trvalou udržitelnost. Eh, děkuji, pane předsedo. Z těchto důvodů využívání nástrojích, finančních nástrojů v budoucnosti je plánováno a bude eh, velice důležité v politice soudržnosti. Sice jsme v současném plánovacím období zjistili určité nedostatky, eh, v budoucím období se budeme snažit dosáhnout pokroku a zajistit, aby se využívaly finanční nástroje velice užitečně eh, na podporu růstu i zaměstnanosti v politice soudržnosti. Jasné, to bylo stručné a jasné. A nyní pan Dominik Riankur, který vede instituční záležitosti v Evropské investiční bance EIB, kterou známe z našich předchozích zasedání, takže prosím, dávám vám slovo. Děkuji vám. Abych respektoval časový eh, harmonogram, ale zároveň zanechal určitý otisk ve vašich myslích, tak možná, že Eh, obraz eh, hovoří eh, za, za mnoho slov. První, ehm, první ehm, obrázek vypadá takto, i když na dálku to možná není úplně dobře vidět, ale myslím, že druh investování záleží na charakteristice projektu. Za prvé je důležité a zajistit, aby investice byly ekonomicky životaschopné. Co znamená ekonomicky? To znamená z hlediska přínosu pro celou společnost. A to je, pokud to se podaří, tak je tu vysoká ziskovost, nízké riziko, až po negativní eh, ziskovost. A jediným smyslem tohoto diagramu je říci, že možná nestojí za to vynakládat granty na investice, které mohou být rentabilní, které mohou být návratné. Na opačném konci spektru, pokud máme negativní finanční ziskovost, tak pak granty potřebujeme. Uprostřed je ten prostor pro společné financovací eh, nástroje, eh, kde je nižší ziskovost a druhý diagram představuje určité výhody pro jednotlivé subjekty ve snaze o dosažení společného cíle růstu a pracovních příležitostí v rámci eh, inteligentního, inkluzivního a udržitelného růstu ve strategii 2020. Takže na podporu strategie eh, se musí zajistit strategie, ale také finanční disciplína, protože když se musí eh, prostředky vrátit zpátky, tak určitě podporuje více disciplíny. A pak je tu ten multiplikační účinek, který umožňuje eh, získat ještě více zdrojů a přitáhnout soukromé investice. Napravo dole vidíme, že Eh, přínosy komisi jsou, že se zvýší politický dopad, je právě ten multiplikační účinek a mobilizace finanční kapacity a expertízy finančních institucí. A pro EIB jsou přínosy v tom, že se optimalizuje využití našeho kapitálu a posílí se přidaná hodnota našich zásahů tím, že můžeme přijmout větší riziko. Na závěr pět bodů, které považujeme za klíčové pro hodnotu finančních nástrojů. Zaprvé musím všem připomenout, že skupina EIB je jedinou bankou Evropské unie, která je vázaná evropskými závazky, normami a cíly. A v tomto smyslu může být důležité dále rozlišovat mezi provozem v rámci Evropské unie a mimo Evropskou unii, ale eh, v Evropské unii je to jediná banka, která pokrývá všech 27 členských států, jinak je také zastoupení například eh, BRD, eh, KFV a další mezinárodní hráči. Finanční nástroj musí být flexibilní, jednoduchý, aby se ušetřily náklady a musí zajistit také dobrou viditelnost, umožnit transparentnost a kontrolu, musí být revolvingový a, a e, musí být určitým katalyzátorem, abychom přitáhli soukromé investice. Chceme, aby ty instrumenty byly vždy e, nastavovány tak, aby plnili kritéria ex ante i ex post, ex post zejména pokud jde o reporting. Ale Mezitím musí existovat také určitá míra nezávislosti pro EIB, tak aby mohla plnit svou úlohu zajišťování přidané hodnoty, tak aby bylo jasné, že navržené investice skutečně představují přínos pro společnost. A konečně je tu volba mezi přístupem rovných podmínek, situace konkurence oproti katalytickému tomu ko- ko- kooperativnímu přístupu. A do toho se zapojují eh, banky, určitá míra eh, konkurence může být samozřejmě dobrá, ale měly by se na všechny vztahovat stejné závazky. Já vám děkuji, takže to byl názor Evrop- EIB, Evropské investiční banky, a nyní názor Evropské banky e, pro rekonstrukci a rozvoj. Paní... Já bych chtěla poděkovat toho, tomuto výboru za to, že se mohou účastnit této velice důležité eh, diskuze a této eh, velice zajímavé eh, činnosti související s víceletým finančním rámcem. Jak už tady kolegové řekli, v podstatě nejde úplně o novinku, jsou to nástroje, které používají různé instituce, včetně Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj EBRD. Dovolte několik obecných poznámek a pak se zmíním o jedné případové studii, pokud budeme mít čas. Nebudu tady promítat eh, příliš mnoho materiálu, ale prezentaci máte písemně k dispozici. Nejprve bych chtěla říci, že finanční nástroje bychom měli přivítat nejenom proto, že se ocitáme v období rozpočtových škrtů, ale také mm, například z hlediska mm, e BRD finanční nástroje eh, by měly být vítány i kvůli evropskému rozpočtu, protože více odpovídají eh, koncepci udržitelného trhu. Je potřeba, aby investice, které probíhají, byly udržitelné a jde nám přece také o to, abychom zajistili a vytvořili místní trhy, které eh, navínou financování jednotlivým eh, sektorům. S dotacemi často můžeme eh, pokřivit situaci na místních trzích. Nám jde o udržitelnost dlouhodobého hlediska a z hlediska naší banky nám jde také o to vytvořit eh, na místní úrovni kapacitu pro dlouhodobé financování a udržení investic. Takže my eh, vítáme eh, instrumenty a nástroje, které budou více v souladu s koncepcí udržitelného trhu a které budou eh, moci udržovat projekty v chodu i poté, co skončí evropská podpora. Také chci říci, že máme možnost u toho chvíli využít, využít eh, odborností nejrůznějších finančních institucí a na pomoci tak naplnit evropské cíle. Jsou tady instituce, které jsou tu i dnes zastoupeny, jsou to instituce velice různé, ale přitom jedinečné z hlediska EBRD. Kdybych měla vysvětlit naši roli, tak jsme institucí, která eh, se předně eh, Eh, soustředí na soukromý sektor, odtud máme 70 až 80 klientů, máme i zeměpisné zaměření, které můžeme možná vnímat jako určitou nevýhodu, protože nepokrýváme všech 27 států, ale tam, kde fungujeme, jsme skutečně silně přítomní, eh, máme tam eh, celou řadu vynikajících odborníků, rozsáhlé odborné zkušenosti v nejrůznějších eh, odvětvích, především ve finančním eh, sektoru. Ale máme značné zkušenosti také s municipálním financováním. Jakožto EBRD také považujeme za důležité nejenom, eh, aby proběhla daná investice, ale jde nám také o ekonomický rozvoj a jde nám také o naplňování cílů politik Evropské mm, unie. Takovém, pokud eh, projekty nesplňují tyto předpoklady, tak je nepodporujeme. Za naše banku mohu říci, že uznáváme a posilujeme eh, úsilí směrem k harmonizaci a zjednodušení. Finanční nástroje musí být do jisté míry flexibilní, aby umožnili vyřešit současné nedostatky a selhání na současném trhu. Veřejné nástroje nebo například investice do energetické účinnosti v určité zemi musí být přímo nastavena na dané legislativní regulační prostředí, takže um, my to, se tomu musíme přizpůsobit a abychom takové nástroje, eh, skutečně eh, zaměřené, eh, zacílené nástroje mohli nabízet, tak musíme mít určitou flexibilitu aby skutečně ty prostředky, které vynaložíme, naplní cíle, které se Evropská unie přeje, ať je to konkrétně třeba v té oblasti energetické účinnosti. Také bych chtěla říci, že vítáme použití finančních nástrojů obecně, ale zejména v oblasti, kde eh, soukromé finanční trhy finance nenabízejí. Eh, tam potřebujeme evropské veřejné prostředky pro naplnění cílu Evropské unie. Neměli bychom ovšem dopustit, abychom byli s vaničkou i dítě, takže uh, Eh, jsme pro finanční nástroje a jejich používání, ale když někde chybí na straně soukromého um, sektoru peníze. Znamená to často, že je třeba vyřešit eh, nějaký konkrétní problém související s budováním kapacity a tak podobně, nebo je potřeba vyřešit nějaké selhání uh, trhu. Někdy eh, zkrátka stačí, aby ta dotace, ten grant eh, byl eh, cílenější díky našim finančním inovativním nástrojům. Děkuji. Nyní dostane slovo Mark Šublin, který zastupuje Evropský investiční fond. Děkuji. Vyjadřím se rychle a stručně. Chci vám na jednom příkladu ilustrovat jeden finanční nástroj, a vypíchnout prvky, které jsou pro nás důležité. Budu hovořit o e, Progress Microfinance, která bojuje proti e, sociálnímu vyloučení. E, máme ji od roku 2011 a původním cílem nebo iniciátorem bylo DG pro zaměstnanost, které říkalo, že chce pomoci těm, kdo jsou vyloučeni, aby se vrátili, kteří nemají přístup k bankovním financím, aby se znovu vrátili do podnikání, tím pádem na trh práce. A my jsme vytvořili spolu s DG pro zaměstnanost tuto facilitu, která bude trvat až do roku 2020 16, která bude realizovat určitě garanční a úvěrové um, a podílové nástroje. Tato uh, možnost je, probíhá prostřednictvím mikrofinancí a zahrnuje to buď některé uh, malé uh, banky nebo, nebo družstva, Každopádně chceme tím oslovit ty populace, které jinak nemají přístup k bankovním službám. Protože vytvoření eh, určitého podniku je často způsobem, jak uniknout eh, nezaměstnanosti. A zatím eh, jsme již měli připsáno 178 milionů 27 eh, milionů ve prospěch těchto mikropodnikatelů. Je to velmi zajímavý příklad, protože nám to umožňuje rychle, rychlým způsobem s přesnými cíly zpřístupňovat eh, projekty. Jsou tu různé klíčové prvky, které stojí za to vypíchnout. Jednak je to tedy združování zdrojů, takzvaný pooling, kdy eh, vlastně komise pokryje část toho rizika a její další část. Tím pádem můžeme eh, přilákat i další investory do tohoto investičního fondu. Dále je tu risk sharing, čili sdílení rizika. To je důležitý eh, prvek finančních nástrojů, který je vidět i tady. To znamená, že příspěvek Evropské unie umožní pokrýt riziko, které jinak je naprosto bytostně přítomné v tomto sektoru. A e, ten rozpoč, toto rozpočtové úsilí pak pomůže při, e, přitáhnout i další prostředky a posílit. E, má to tedy multiplikační účinek a potom, když těch 200 milionů, nakonec tedy 100 milionů za komise 100 milionů za IB, e když je proinvestováno, tak můžeme dosáhnout 550 eh, až 600 eh, eh, milionů eur konečného výsledku. To znamená, že tam dochází k velmi významnému pákovému efektu a pro nás když se podíváme na určitý podpříklad, tak eh, máme investiční příklad v, například v Nizozemsku, kde je instituce, která se jmenuje Credis, 4 eh, miliony eur, které pokryjí celé to riziko, ale přitom tím můžeme získat asi 20 milionů půjček u velkých eh, nizozemských bank, které pak podporují ty, toto mikropodnikání, celý tento sektor jestli můžete, prosím, uzavřít. Takže pak ta flexibilita, kterou vidíme u různých nástrojů, flexibilita by měla umožnit pokrýt eh, potřeby těch 27, eh, brzy 28 trhů. Děkuji. Co dostane pan Gerard Weimer, který zastupuje Organizace evropských eh, malých a středních podniků Evropské unie. Děkuji, pane předsedo, velice mě těší, že jsem sem byla pozvána, mohu vystoupit a e, <clears throat> informovat o finančních eh, nástrojích z hlediska malých a středně velkých podniků. Rád bych nejprve řekl, že kromě účinnosti finančních nástrojů eh, ve srovnání s granty máme ještě další důvod, proč se vyslovujeme pro finanční nástroje, a to jsou záruky a podobně, eh, protože jsou eh, účinnější v hospodářské soutěži ve srovnání s granty. Když se ohlédneme, a podíváme se, jaký byl program v uplynulých deseti letech, Potom jsme zaznamenali některé velice dobré zkušenosti, například program MEP pomohl vytvořit celou řadu systémů záruk v členských státech a i v nových státech a také ten směr těchto programů Eh, pomohl eh, velice stabilizovat sektor malých a středních eh, podniků v době krize v roce 2009 a v 2010. Některé problémy tu jsou, protože malé a střední podniky jsou na samém konci produktového řetěze řetězce počnejíc komisí přes banky, prostředníky, domácí banku toho podnikatele a na konci tohoto řetězce jsou tyto podniky, ale například eh, u programu CIP jsou eh, velké problémy na začátku, proto byly zapotřebí značné politické intervence, aby program CIP zpočátku začal fungovat. Eh, Současná regulace prostřednictvím strukturálních fondů se také eh, využívá. V mnoha regionech Evropy se nepodařilo úspěšně eh, implementovat eh, tyto nástroje. Třetí připomínka. Někdy jsme svědky toho, že e, podmínky, které stanovuje komise nebo i prostřednice pro fungování finančních e, nástrojů, nejsou dostatečně atraktivní, aby toho e, využili malé a střední podniky když se tedy nedostanou eh, na trh, potom to jsou zbytečné finanční nástroje, kterých bychom se měli v budoucnu eh, vyvarovat. Evropská komise stanovila pravidla eh, podpory rizikového kapitálu pro malé a střední podniky tím, že poskytuje fondům rizikového kapitálu záruky, dává pod pobídky soukromým eh, eh, investorům a podobně. To je eh, u finančních nástrojů momentálně zakázáno, tak nevidíme, jaký by to mělo smysl, když to na jedné straně regulace umožňuje, na druhé straně tu jsou programy, které to nedovolují a ta kapitálová platforma to nedovoluje. Je tedy třeba usilovat o větší flexibilitě ohledně využívání veřejných prostředků. A poslední připomínka je tu v současnosti příliš mnoho různých nástrojů, programů, zdrojů pro banky i pro malé a střední podniky. Je těžké si udělat přehled a hned přejdu k své druhé připomínce. Nás velice těší nový vývoj, ta snaha snížit počet nástrojů a programů, a vytvořit eh, kapitálovou eh, platformu, aby se harmonizoval, zjednodušil systém a také velice vítáme nejenom eh, podporu záruk půjček, ale i finančních nástrojů. Ještě mi dovolte tři minuty jsme velice rádi, že strukturální fondy se budou moci lépe využívat pro finanční nástroje. Úplně poslední připomínka. Návrh komise e, e, program Kosme a Horizon 2020 e, je tu velký tlak v parlamentu i na radě, aby tato tento práh byl zvýšen na 2 milionu eh, protože jinak by eh, mohly vypadnout malé a střední podniky z toho nástroje Horizont 2020, eh, protože eh, malé a střední podniky nepotřebují kapitál nad tu hranici 1 milion. A tyto nástroje fungují souběžně, to CIP, nástroj pro sdílení rizik. Proč je to zapotřebí? Nikdo nám doposud nemohl zodpovědět zodpovědět tuto otázku a měli bychom se toho zbavit. Děkuji vám. Děkuji za toto důležité poselství, kterým jsme si představili základní subjekty. A nyní pan Kristof Podion, který zastupuje um, který zastupuje CDC. Takže já vám děkuji. Já bych vám chtěl Eh, jen zdůraznit několik bodů. Už jsme slyšeli velmi významnou přednášku o eh, finančních nástrojích. Já zastupuji jednoho z velice důležitých aktérů na tomto poli ve eh, Francii. V podstatě máme historii z několika takřka století a víme, že byl tu, byla tu snaha udělat určitou regulaci finančních nástrojů ve, na úrovni Evropské unie, v podstatě i ve Francii. Máme tady určité výstupy z, eh, ze studie. Od roku 2007 se zabýváme evropskou dimenzí finančních nástrojů. A zvláště pokud jde o nástroje dlouhodobé. Slyšeli jsme tady EIB, eh, vytvořili jsme určitou dlouhodobou spolupráci, která se Eh, zabývá dlouhodobým horizontem financí a investic na evropské úrovni. Ehm, nastartovali jsme jednu novou iniciativu, která se právě zaměřuje na ten dlouhodobý horizont. A v nedávné době jsme s dalšími kolegy vytvořili síť, která se snaží vytvářet uh, rizik, určitý nástroj pro rizikový kapitál a Eh, opět i tady jde o dlouhodobý horizont v rámci eh, inovací. Teď abych se vrátil k finančním nástrojům jako takovým. Máme některé nové nástroje, ale vy jste právě přesně ukázali, že už existují. Čili je to spíš eh, jenom taková prezentace téhož v, v novém podobě pro další finanční období. Musíme optimalizovat využívání finančních evropských fondů těmito nástroji. A když se podíváme na strategii 2020, vidíme, že hlavní hnací síly evropského růstu jsou právě ty dlouhodobé sektory. Infrastruktura, inovace, malá střední podniky, vzdělávání a všechny uh, podobné věci mají dlouhodobý charakter. Proto musíme mobilizovat investice v těchto sektorech. A ty potřeby jsou opravdu, ta poptávka je obrovská. A k tomu máme právě finanční nástroje, které jsou nejlepší pákou, která může využívat evropské finance, ale abychom maximalizovali jejich účinnost, co to znamená? To znamená, že se, se současnými eh, rozpočtovými omezeními je potřeba, aby tyto finanční nástroje přitáhly maximum eh, evropských i neevropských eh, prostředků eh, v zájmu financování cílů 2020. Musí to tudíž být eh, nástroje, které jsou transparentní, které se snadno uplatňují a nejsou příliš nákladné pro investice, které je mají zpracovat, to zná pro EIB, ale také pro některé národní aktéry, které eh, mohou mít zájem. A v neposlední řadě, striktně na makroekonomické úrovni, je důležité, aby Evropská unie kladla důraz na prosazování dlouhodobých investičních nástrojů, případně projektových bondů, tak, aby to byla možnost přitáhnout e, i některé dlouhodobé úspory, dlouhodobé, dlouhodobý kapitál, abychom e, unikli tomu e, bludnému kr- dluhovému kruhu, který nyní škrtí Evropu. Děkuji. A ještě další svědectví Eh, banky KFV Bankengruppe, pan Christian Kramer. Děkuji. Já skutečně jenom velice stručně o naší instituci KFV je eh, bankou, která má eh, tři obchodní oddělení Eh, spolupracujeme eh, s místní úrovní, ale máme i mezinárodní eh, přesah, mezinárodní projekty v rozvíjejících se zemích. Pokud jde o naše aktivity, působíme v Německu, v Evropě i na mezinárodním poli a implementujeme nejrůznější programy a já bych uvedl z každé oblasti dnes jeden příklad. Takže nejprve příklad z Německa konkurenceschopnost, rámec eh, pro konkurenceschopnost a inovace CIP, tak eh, tady jsme eh, dostali záruky, nebo jsme poskytli záruky pro CIP. Na tomto grafu uvidíte, jak ty záruky fungují. Banka financuje malé a střední podniky, začínající malé a střední podniky a protože banky běžně nerady eh, financují začínající podniky, KFV eh, na sebe bere 80 eh, rizika a my jsme toho schopni vzhledem tomu, že 50 rizika sdílíme s programem CIP. Takže dochází k systému sdílení rizika, což nám umožňuje poskytovat více půjček, nežádáme zástavy od půjčovatelů, kteří je většinou nemají k dispozici a také úrokové sazby jsou nižší. Eh, dovolím se konkrétní příklad z Evropy. Elena, eh, tento příklad eh, není úplně přesně sdílení riziko, je to spíše globální půjčka a technická pomoc TA. KFV poskytuje půjčku na investiční program pro financování mm, zprostředkovatelů a ti samotní potom financují například obce, a jejich infrastrukturní či energetické projekty, což eh, mobilizuje udržitelné investice v, u obcí a malých a středních eh, podniků. Financování eh, prostřednictvím bank většinou není dostatečně účinné takže my nabízíme eh, komplementární financování eh, často ve spolupráci s EBRD, které eh, se věnují přímým úvěrům. Podívejme se teď například z mezinárodního prostředí, to je eh, příklad Africa Infrastructure Trust Fund, ITF. Eh, e Nejde o sdílení rizika ani o technickou pomoc, píše eh, o pákový efekt na základě know-how, kdy KFV nabízí určité eh, případové mm, studie eh, pro to, jak použít know-how v případě velkých infra, infrastrukturních a regionálních projektů. Abych to schrnul, tedy eh, z čeho se můžeme poučit. Finanční nástroje jsou velice užitečné, mohou se sehrát eh, důležitou roli katalyzátoru v Evropě. Finanční nástroje dosahují kvantitativních eh, i eh, kvalitativních pákových efektů. Finanční nástroje ovšem musí být navrženy velice obezřetným způsobem, aby přinášely přidanou hodnotu a aby se nepřekrývaly zbytečně se stávajícími evropskými nebo národními nástroji je potřeba zajistit také zapojení národních finančních institucí, to asi nikoho nepřekvapí, a struktura provádění, struktura implementace a zpráva samotná by měla být co nejjednodušší. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji za všechny příspěvky, za kvalitu těchto příspěvků a za to, že jste eh, tak dobře dodržovali pravidla hry. Chce někdo využít této příležitosti k tomu se vyjádřit? Máme tady autory analýzy, máme tady reakci Evropské komise, zástupce různých eh, finančních institucí, máme tady i eh, samotné eh, příjemce. A jsou k tomu nějaké otázky nebo komentáře? Kanfer? Děkuji, pane předsedo. Já mám několik dotazů. Pokud dovolíte, já jsem zpravodajem pro projektové dluhopisy, o kterých budeme hlasovat zakrátko během našeho dnešního zasedání. Takže několik věcí, eh, na které bych se rád eh, zeptal. Samozřejmě finanční nástroje nejsou nic nového, ale ocitáme se v nové situaci. Budeme potřeba, bude potřeba jich využívat více, protože investice klesají, jsou tady omezení na straně banky, členských států, v rozpočtech a tak dále. Zároveň ehm, investiční potřeby rostou, takže Mám dotaz v této souvislosti na zástupce KFV a CDC. Vy jste mluvili o dlouhodobých investičních eh, eh, mm, oblastech. Co to přesně znamená? Eh, mohli byste to trošku rozvinout, eh, jak toho budeme moci využívat? A také vítám to, co řekl James Spencer a jeho kolegové, pokud jde o portfoliový přístup. Přesně o to nám jde a o tom mluvím také ve své zprávě, která doufejme bude podpořena. Myslím si, že ten portfoliový přístup bude nutný, pokud jde o mm, projekty, kde budeme chtít eh, skloubit vícero projektů a zapojit vícero projektů, ale také pokud budeme chtít zapojit více vícero finančních institucí. A pokud jde o financování investic, tak by mě zajímalo, co si myslíte vy. Máme tady návrh komise o projektových dluhopisech, je to v pilotní fázi, můžeme diskutovat také o těch projektových eh, dluhopisech, eh, a mm, tady musíme samozřejmě předně vyjasnit, že e, my sami jako Šounie nebudeme vydávat dluhopisy, ale mě by zajímalo, co si myslíte mm, vy, pokud jde o tu pilotní fázi návrhu komise. Jak bychom mohli tu pilotní fázi nebo celý ten projekt zlepšit? My jsme samozřejmě provedli studie, komise je provedla, ale myslíte si, že je tam ještě něco, e, co bychom mohli zlepšit, eh, co nám mm, tam chybí, uniklo a tak podobně. A úplně na závěr eh, ve své zprávě se snažím eh, přidržet se té pilotní fáze projektových dluhopisů, ale zmiňuji také možnosti další diskuze o jiných přístupech, například zapojení, větší zapojení veřejného sektoru do vydávání dluhopisů, takže mohli byste se vyjádřit i k tomu, um, jak vidíte tu současnou situaci. Komise ve svém návrhu píše, že je potřeba vytvořit silnější dluhopisový trh, který bude životaschopnější, ehm, zdravější. Já ve své zprávě uvádím, že bychom měli eh, více využít ehm, evropský ehm, dluhový trh. Můžete se vyjádřit i vy k tomu? Děkuji. Další komentáře? Heider? Je to otázka, nebo chcete spíš až dostat slovo až konec? Dobrá, máme tady také výzkumníka z Evropského centra CPS, Jorge Núñez. Chcete se stručně vyjádřit, pane Nunes? Uh, Děkuji za pozvání. Přijel jsem proto, že se zabývám studií, která by měla být takovým eh, dalším nástupcem. My se zaměřujeme na návrhy a ne na to, co se odehrává nyní a což bylo předmětem studií. My jsme se snažili používat stejnou terminologii, aby to bylo kompatibilní. To znamená, když čtete jednu zprávu o dění na trhu, aby ty následné zprávy s tím byly propojeny. Mám jenom několik připomínek. Obecně bych chtěl říct, že inovativní finanční nástroje jsou užitečné a myslím, že jejich používání je normální a dobré. A měli bychom rozlišovat, oblasti, kde potřebujeme granty a kde se nabízejí jiné příležitosti. Když jsou obavy z rizik, tak bych chtěl říct, že granty nejsou úplně eh, zbaveny rizika. Je třeba sledovat eh, tu politiku, když se stávalo, že země musely eh, ty granty 30 let splácet a nespláceli je. To jsou určitá rizika. A když hovoříte o poskytování záruk, tak je to systém zabránění rizikům, kterých se lidé obávají. To se používá v těch částech, které jsou spíše konzervativní a příliš se obávají pouštět se do rizik. Chtěl bych říci, že je opravdu eh, vážné, že tyto nástroje mohou eh, naplňovat eh, politické cíle Evropské unie a kritéria pro výběr projektů jasně ukazují, není eh, třeba se na to tolik zaměřovat. Čím lepší jsou kritéria, tím lepší je projekt. A doufáme, že se tak otevřeli dveře, abychom si ujasnili možnosti využívání grantů a finančních nástrojů. Proto dříve byl systém příliš striktní pro mnohé podniky, nyní je ten systém lepší a je důležité, abychom měli lepší možnost vytvářet kapacity pro banky, protože eh, implementace systému si vyžádá eh, mnoho času. Potřebujeme mít jasná pravidla a úsilí jako EIB, eh, které má k dispozici kapitál do určité míry, protože jinak by ztrácela možnost využívat úroků. Jsou tu zapotřebí ještě další partneři, jasná pravidla ze strany jiných eh, institucí a musí to být také eh, eh, jasné odpovědnosti. Takže chtěl bych říct, že je důležité, že tyto nástroje respektují jasná pravidla, nenahrazují, jsou tu ještě určitá rizika, určité otázky, eh, banky a další instituce toho využívají, ale tyto nástroje rozhodně nejsou žádnou náhražkou. Musíme sledovat také stabilitu a rizika, ale v současnosti eh, pravidla eh, jsou zaměřena spíše proti rizikům. Návrh vychází z toho, že jsou ještě na poměrně nízké úrovni, i když poptávka tu je. Jejich účinnost je ale dobrá, proto bych chtěl říci, že mnohem důležitější roli musí hrát vytváření kapacit a to zejména v těch zemích, kde nejsou příslušné struktury v soukromých bankách a v některých Eh, zemích je, se využívají k financování malých a středních podniků. Ano, budu stručný. Eh, my ve studii sledujeme roli různých institucí, včetně eh, role Evropského parlamentu. Myslím, že to je celá řada otevřených otázek a budeme snažit dotazovat každého, abychom si udělali jasný obrázek o tom, co tyto nástroje budou znamenat v budoucnosti, i když to momentálně ještě není úplně jasné. To je vše, děkuji. Děkuji. Goran Ferm položil otázku panu Spenceovi a také panu Bordionovi. Pane Spence. Děkuji. Záležitost toho označování projektových bondů je, e, má kritický význam. Pro neodborníka, jako jsem já, říci, že projektové bondy mají jasné označení, že tedy mohou být něčím poměrně podobným, jako jsou jiné e, dluhopisy. Tady musíme udělat určitý rozdíl. A eh, třeba prostřednictvím e, nějakého posílení úvěrového nebo růstového. To je přímočařejší způsob, jak říci, k čemu to vlastně má být. Že je, otá- je tu otázka toho, jaký, jak, jaká slova použít. A v textu evropského rozpočtu je potřeba vyčistit eh, to znění, kde, tam, kde se popisují různé věci, aby, když se někdo dívá na evropský rozpočet, což já dělám často, aby pochopil, že se jedná o jiné nástroje na různých místech. A banka jako například KFV a CAC by se eh, mohly vyjádřit právě k těm dlouhodobým potřebám, dlouhodobým investicím a chci ještě zdůraznit význam jasného právního rámce. Neboť se mi zdá, že rada k tomu má poněkud restriktivní přístup. A bylo by dosti nešťastné, kdyby pro použití těchto finančních nástrojů, kdyby právní ustanovení byla příliš omezující. Děkuji. Můžete říct něco k tomu portfoliovému přístupu? To byla také jedna konkrétní otázka. Myslím, že vaše otázka má dva aspekty. První, já to řeknu pragmaticky, nemůžeme zvládat tisíc projektů s tisícem lidí, protože Potřebujeme nějaký risk, společný rizikový benchmark. Říkám tomu eh, riziko, protože nakonec eh, zvládání rizika bude mít dopad na, naši, na, eh, na naše příjmy, na, na naše zisky. Když máme mnoho různých nástrojů, musíme je analyzovat z hlediska toho, jak fungují, něco závisí, i, i trhy mají své emoce a svoji paměť. A když eh, eh, máme celostní přístup, můžeme si tím vytvořit velmi dobrý agregátní rizikový profil s agregátními ukazateli. Ale k tomu potřebujeme vytvořit určitou kulturu, čili musíme eh, mít jasný proces spolupráce lidí s, z, v rámci růz, z různých oborů a čili skutečně je důležité to správně popsat, abychom byli schopni je rozlišit. Děkuji. Pan Burzio? Okay, thank you. Well, as for... Děkuji obecně eh, se těžko eh, odpovídá, protože je to komplikovaná záležitost, ale kdybych přece jenom odpovědět musel, tak bych řekl, že když se podíváme na ty nové podněty, které souvisejí s finančními nástroji, tak eh, bychom se měli řídit především tím, kde trh selhává. Je to taková klasická mm, koncepce či filozofie, že se snažíme vyplnit především ty nedostatky a selhání na trhu. My jsme tady mluvili hodně o dlouhodobém um, financování a tady nejde o selhávání privátního sektoru u dlouhodobých investic. Většina totiž privátních bank se vzdává těchto eh, projektů, protože musí nebo mění svůj mm, eh, podnikatelský model. Takže pokud by šlo o otázku nových finančních nástrojů do budoucna, myslím, že by se měli se středit na e, ta místa, kde trh selhává. Merci beaucoup. Děkuji. Ano, pane Bordio. Bych jenom doplnil k projektovým bondům. Musíme se podívat na to, že podle odhadu komise, které jsem nevěřil, je to asi 2000 miliard eur na klasické eh, infrastrukturní investice a tak dále. To všechno musíme najít. A projektové bondy představují první krok k mobilizaci tohoto kapitálu. Nenajdeme ho jenom v Evropě. A proto je důležité, aby měla Evropa skutečný trh s emitenty nejvyšší kvality, kteří budou moci přilákat investice. Ale za tímto účelem musí Evropa pochopit, že potřebujeme prudenční rámec, jako je Bazil 3, Bazilej 3 a Solvenci 2. To je nesmírně důležité z dlouhodobého hlediska. A tady je určitá vazba mezi vůlí k vytváření projektových bondů, bondů a tím, že ti, kdo mají investovat, jsou často diskriminováni z prudenčních důvodů. Děkuji. Très importante remarque. Très important. To je velmi důležitá připomínka, kterou předáme našim kolegům v dalších výborech Evropského parlamentu, jako například výbor Econ, kteří eh, se budou zabývat tímto nařízením. Nejsou žádné žádný, další žádosti o slovo. Heather tedy uzavře nakonec. Děkuji, pane předsedo, skutečně jenom v jedné minutce, protože si myslím, že všechna ta vystoupení byla eh, velice správná, pokud jde o diagnostiku situace a analýzu finančních nástrojů. Eh, vy jste obhajovali tyto finanční nástroje ve svých vystoupeních. Eh, my je rovněž v našem výboru podporujeme. Podporujeme nutnost mobilizovat veřejný i soukromý kapitál, který v tuto chvíli není příliš ochotný účastnit se velkých projektů. Ve vašich analýzách se ukazuje, že finanční nástroje často naplňují eh, své cíle, ale jsou to určité nedostatky, občas určitá selhání, která je třeba identifikovat eh, a stanovit si eh, zlepšení do budoucna. Potřebujeme, jak vidíme, větší transparentnost, potřebujeme být lépe informováni o těchto nástrojích, o oblastech, kde se eh, tyto nástroje mohou eh, používat. Mluvili jsme o nutné flexibilitě v případě, mm, kdy je potřeba se přizpůsobit různým trhům. Pokud jde o studii pana Nuněze, eh, tak je třeba si uvědomit, že veškeré ty diagnostiky a návrhy komise musí naplňovat eh, ty požadavky, na kterých my jsme se tady, myslím, dnes eh, všichni shodli. Já věřím, že budeme mít další příležitosti k výměně názoru k tomuto tématu ehm, i na příštím zasedání eh, naší, našeho výboru, myslím, budeme mít možnost první diskuze k mé zprávě. Já si myslím, že toto slyšení, tento seminář je velice užitečný. Máme teď lepší obecnou představu o situaci a víme také teď o konkrétních projektech, které nám trochu pomohou vizualizovat celou tuto eh, problematiku finančních eh, nástrojů. Děkuji. Merci, merci Eider. Děkuji. Hm, samozřejmě, že zajistíme publikaci této analýzy na webových stránkách parlamentu. A já nyní děkuji všem přispěvatelům eh, a tímto je osvobozuji. Pokud můžete, prosím, opustit sál v tichosti. Protože nebudeme přerušovat zasedání. Tady trošku přerušení asi bude. A mezi tím přejdeme k hlasování, takže prosím připravte si hlasovací karty, protože bude to trošku komplikované, technicky komplikované eh, hlasování o zprávě Grana Ferma. Ale než přejdeme k tomuto hlasování, tak na žádost Evropské komise budeme hlasovat o eh, jediném um, převodu, který je na našem dnešním pořadu jednání. Jediné platbě a prosím opravdu, abyste odešli, pokud nejste členy tohoto výboru. Já ještě dám chvíli času na distribuci eh, hlasovacích seznamů. Zvláště liberálové se zdají, že ještě nejsou úplně v obraze. Teď jsou tady v té roli eh, zlobivých žáků. Tak. A můžeme začít s tím převodem. Francesca Balzany tady není. Gorane. Ano. Francesca mě požádala, abych ji omluvil. Týká se to převodu DEX 6 o tom, je to žádost o převod 25 milionů z mimořádné pomoci na pomoc s potravinovou krizi krizí v Sahelu. Francesca se tím zabývala, takže chtěla jenom vyslat to poselství, že to podporuje. Myslím si, že toto nevyvolává mnoho Eh, nějakých otázek, takže kdo je pro tento humanitární převod, kdo je proti, kdo se zdržel, takže je to schváleno. Jednomyslně minus jedna tedy. A nyní přejdeme k hlasování o zprávě Gorana Ferma, která, jak jsem říkal, je z technického hlediska komplikovaná, protože tady máme pozněcí návrhy k návrhu eh, rozhodnutí a k návrhu nařízení. Eh, Oslovu žádá Dominik. Děkuji. Je to opravdu komplexní zpráva. A zpracovali jsme ve velmi dobrém duchu pod vedením, eh, pod vedením zpravodaje, ale mám žádost. Došlo tam ke změnám na poslední chvilku ústní pozměňovací návrh navíc, ale v té změněné verzi, kterou předložil zpravodaj, byl přidán jeden prvek do kompromisu D. Je to v souladu s kompromis D. D jako Denis. Ano. V souladu s podobným odkazem u kompromisu F a byli jsme požádáni o oddělené hlasování, takže žádáme, aby bylo to též i u kompromisu D. Není možné, abychom na, u jednoho e, případu žádali o dílčí hlasování a u druhého ne. Takže až po odstavec 2DC, až po become sufficiently available, to je jedna část eh, a pak ta další část je ten zbytek. Tím by to bylo eh, v souladu, protože jsme dali do D to, co bylo v F. -ku. Nevím, jestli se mi to podařilo srozumitelně vysvětlit, ale pro nás by bylo naprosto mm, jaksi ne, související, abychom postupovali jinak. Si, eh, monsieur. Děkuji. Pan zpravodaj. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Rike, protože já si opravdu vážím té spolupráce mezi stínovými zpravodaji. Měli jsme celou řadu jejich jednání a bezprostředních kontaktů. Já jsem úplně nepochopil ten návrh, kde máme mít to rozdělení. Je to odstavec 2DC. Můžete prosím zopakovat ten požadavek, kde má být to oddělené hlasování? Můžete prosím, pane Rikes, ještě zopakovat, kde by bylo to dílčí hlasování? Kompromis D udělat rozdělčí hlasování tak, že první část by byla až do eh, DC, poslední odrážka, a pak bychom hlasovali o té druhé odrážce, to znamená, skončili bychom v první hlasování tím become sufficiently available a pak bychom začali po druhém odstavci a to už by bylo samostatné hlasování. Ano dobře, tak už tomu rozumím. Takže vy chcete vypustit poslední pododstavce 2DC. Celý text bude až po 2DC. Dobře, tak já rozumím tomu návrhu, to je v pořádku, oddělené hlasování, ale samozřejmě z politického hlediska s tím nesouhlasím, protože výsledek našeho workshopu byl takový, že bych si myslel, že eh, ten poslední odstavec je opodstatněný, ale to je politická otázka, tady technicky to rozdělíme, to není problém. Co je však důležité, aby každý chápal, kde je ten split, kde je to rozdělení, a aby pak síloví zpravodaje mohli dát eh, instrukce k hlasování. Takže žádné další otázky týkající se organizace hlasování. Dobrá. Každý máte svůj hlasovací seznam. Začneme kompromisem velké A, což je stejné jako kompromis velké G. Tedy pokud budeme hlasovat eh, A, odhlasujeme, tak i G bude považované za schválené. Kdo je pro? Moment, moment. Ono, ono tady je rozdělení. Jsem postupy sám rychl, eh, příliš rychleji sám pro sebe. První část, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? První část schválena. Druhá část pro. Proti. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Zdržel se? Děkuji, schváleno. Třetí část, kdo je pro? Proti? A zdržel se, schváleno. Čtvrtá část, pro. Proti? A takže musíme hlasovat elektronicky. Zahajujeme hlasování a dáme k tomu jeden hlas pro, protože paní Jensen není zatím ještě zvyklá na moderní technologie. Zahajujeme hlasování. Eh, Máme jeden hlas navíc, takže já se zdržím. Konec. A liberálům už to funguje. Takže 15 pro, 17 proti. Zamítá se. E, to znamená, že čtvrtá část se zamítá. Pátá část, kde pro, proti, kdo se zdržel, stejná. Většina také se zamítá. Takže jsme schválili pouze e, první tři části. Teď se obracím ke zpravodaji. Můžeme konstatovat, Tedy jaký to bude ten dopad na kompromis G? Je to identické hlasování. Stejné rozdělení. Dobrá. V tom případě i velké G je přijato, ale se stejným zněním. To, co jsme teď odhlasovali, je pro velké A i pro velké G. Teď můžeme přejít přímo k pozměňovacímu návrhu 42. Takže 42 paní Durand. Pro, proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. Dále dva eh, identické pozměňovací návrhy 6 a 11. je pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. 12, to je čistě technické, nebylo to předloženo hlasování. Kompromis B pro. Děkuji. Proti. Jeden proti, kdo se zdržel, schváleno. Tím pádem 15. Zpravda je proti. Kde pro? Takže to musíme prověřit. Já nehlasuji, protože máme příliš mnoho EPP, zájem hlasování, hlasujeme, hlasujeme, hlasujeme, hlasujeme, už nehlasujeme, konec hlasování. 17, 17. Tím pádem se zamítá, protože je to pozměňovací návrh. Zamítá se. Pozměňovací návrh 16 je ošetřen kompromisem B. A tím se dostáváme k velkému C. Kdo je pro? Děkuji proti. Je to schváleno. Dostáváme se k osmičce, což je kompatibilní pro, proti. Schváleno. 46 pana Ashworth. Kdo je pro? Proti? Zamítá se. Kompromis velké D s dílčím hlasováním, o které požádal Dominik Rike. První část kompromisu D pro proti. Dva proti, zdrželi se. První část schválena, druhá část. A tady existují evidentně různé politické názory. Liberálové příliš neví. Přejdeme k elektronickému hlasování. druhá část D. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Konec. 11 pro, 23 proti, zamítá se. Tím můžeme přejít ke kompromisu velké E, kde je pro. Děkuji, proti. Proti zdrž se zdržel. Takže ta se, takže nyní přejdeme k 23. Zpravda je pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Schváleno. 24. ITRE, zpravda je proti. Kdo je pro? EPP. Kdo je proti? Všichni ostatní. Kdo se zdržel? Zamítá se. Kompromis 25, tedy 26 za vyškrtnutí. je proti. Kdo je pro? Nikdo. Kdo je proti? Všichni, kdo se chtějí vyjádřit, takže se zamítá. 11. Zpravodaj. je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 12. Zpravodaj pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 14 technické, nebylo to přeloženo hlasování. F, kompromis F. Díl, opět dělčí hlasování na žádost EPP. První část. Pak uvidíme, že první část. Pro. Proti. První část je schválena. V druhé části potřebujeme oddělené hlasování, protože je tam ústní pozměňovací návrh. Ne? Ne. Aha. Takže nejprve hlasujeme o druhé části bez ústního návrhu. Takže. Druhá část, kde je pro. Elektronicky. Hlasujeme, hlasujeme. Pořád. Konec. Pro tu druhou část 10 pro 23 proti. Druhá část je tím uh, zamítnuta. Nyní ústní pozměňovací návrh byl rozdán. Grana. Mohu být velice stručný, protože to bylo rozdáno. Původní návrh vycházel z toho, že úroky a další příjmy budou, mají být znovu využity a my jsme se dohodli, že bychom měli místo slůvka šel použít slůvko may. C'est ça. Donc, c'est bien. Děkuji. Takže mají našel důležitá diance. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Jeden proti, se zdržel, takže je to schváleno. Tím pádem Budeme teď hlasovat o celém kompromisu F, který zahrnuje všechny následující návrhy. Můžeme přejít k kompromisu G, ten už byl ošetřen. Když jsme hlasovali o Ačku, to si pamatujete. E, takže teď 17. Malý pozměňovací návrh 17 e, z výboru pro dopravu, kde pro elektronicky. Mně se zdá, že většina pro. Hlasujeme. Konec. 23 pro, 11 proti, schváleno. Dva následující pozměňovací návrhy jsou pokryty. Dostáváme se k um, odboru odůvodnění 15 a 1, ty jsou identické, Spravodaj proti, kde pro Děkuji. Proti? Díky. Takže většina pro, je to schváleno. Dva. Zpravda je proti. Je pro. Je proti. strželi se. Zamítá se. Pozměňovací návrh. Jedna. Zpravodaje. K úvodnímu ustanovení pět. Kde pro? Proti zdrželi se. Eh, schváleno dva zpravodaje pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 16. Odpada velké H, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Dostáváme se k 18. Dominik Rike. Zpravodaj proti. Elektronické hlasování, což zdá se, že jsou tu různé názory. Konec hlasování. Technická chyba, musíme znovu. Sekretariát usnul. Takže všichni hlasovali. Konec hlasování. 22 pro 11 proti schváleno. 19 pana Paxese je kompatibilní. je proti. Kde pro? Proti. Děkuji, zdržel se. EPP v menšině zamítá se. Číslo 4. Tran. Zpravodaj pro, kde pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Teď hlasujeme pouze o druhé části dvacítky. To je doplnění. Je pro. Proti. Zdrželi se, zamítá se. Pětka výbor pro dopravu, zpravodaj proti, kdo je pro? Proti. Všichni zdrželi se, takže zamítá se. 21. Isabel Diran, zpravodaj, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Úvodní ustanovení 10. ITRE, zpravodaj proti, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 22 s ústním pozměňovacím návrhem, který máte na hlasovacím seznamu zpravodaje pro, kde pro, proti, zdrželi se. Ověříme elektronicky. Hlasujeme. Chybí nám jeden hlas. Já teď mohu hlasovat, ale už konec hlasování. To je velmi zajímavé. EPP hlasuje proti. 17 pro, 16 proti. No jo. Takže Pozměňovací návrh se zamítá? Ne, je to vlastně 17 pro, 17 proti. Takže se zamítá. Nebo mo- možná znovu, že tady došlo ke zmatení. Takže, ale mám teď hlasovací právo. Tak, Budu poslušný? Chyběl, chyběl nám hlas. Všichni hlasovali? Takže tentokrát už máme 16 proti 18, takže je to jasné. Někdo změnil názor. Takže Pozměňovací návrh 22. To byl. Teď bude 23. To je kompatibilní pro, pro proti. Zdrželi se schváleno. 24. Izabel Dira. Spravda je proti. Kde pro? Proti. Kdo se zdržel? Zdržel se. Zamítá se. 25. Ashworth. Spravda je proti. Kdo je pro? Nikdo. Ne, pardon. Pardon. Proti? Zdrželi se. Zamítá se. Číslo 2 ITRE. Dělčí hlasování. První část. Až po public funding. Zpravodaj pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. První část chválená. druhá část. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? pro? Proti? Zdrželi se. Zamítá se. 26 Rike kompatibilní zpravodaj pro. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 27. Identický. Jako trojka itre, takže e, máme tu rozdělení první část. All except in particular a ship, až po flagship initiative. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. Druhá část. In particular a shift až po flagship initiative. Kde pro? Kde proti? Liberálům se to nelíbí. Takže tady je většina i pro druhou část. Tři identické pozměňovací návrhy. Ne, pardon. Čtyři i nejprve, kde, kde pro? elektronicky. Mohu hlasovat. A... Takže 17 pro 16 proti. Takže tato čtyřka je schválena. 28 a 6 jsou identické a kompatibilní s čtyřkou. Spravodaj proti. Kde pro? Nikdo. Proti? Zdržel se? Zamítá se. Dostáváme se tím, nebo ještě předtím ITRE 5. Zpravodaj proti. Kde pro? Proti. Děkuji. No, se zdržel? Zamítá se. Sedmička, výpro pro dopravu, kde pro? proti. Děkuji, zamítá se. Kompromis I. Tady máme oddělené hlasování o poslední větě. Kompromis velké I bez poslední věty. Kdo je pro? Proti? proti, zdržel se, takže schváleno. Teď oddělené hlasování o while after 2013 the initiative may, be, may potentially be extended to other sectors. Kde pro? EPP. Mhm. Uh, Nebylo mi jasné, jestli hlasujeme o tom textu, nebo jestli to chceme vyškrtnout. Hlasujeme o vyškrtnutí té poslední věty. To delete. A že vyškrtnout while after 2013 a tak dále. Tak pak jsem proti. To je bylo důležité upřesnění. Takže kdo je pro toto vydělání na hlasování, čili vyškrtnutí. Kdo je proti? Musíme to ověřit elektronicky. Hlasujeme. Chybí nám jeden hlas. Pořád. Já jsem hlasoval. No, smůla. Konec hlasování. 22 pro, 11 proti. Schváleno. Takže tím pádem vyškrtneme. Konec věty. Dostáváme se k itre 7. je proti, kde pro? Nikdo. Všichni, takže je to zamítnuto. 32 Dominik Rike. je pro, kde pro? Proti zdržel se. Schváleno. Kompromis je. Zpravodaj, kde pro? Proti. Schváleno. Rovnou teď na ITR 9. Zpravodaj proti, kde pro? Proti. Mnoho. Kdo se zdržel? Zamítá se. 35, paní Diron, kde pro? Proti. Elektronicky. A teď už nastupuje hypoglykemie, ruce už se nezvedají. Takže konec hlasování, 11 pro 22 proti, zamítá se. několik pozměňovacích návrhů od něho stanovně. Desítka do výboru pro dopravu, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 36, kde je pro, zelení proti, zamítá se. 37, Dominik Ríke, kdo, zpravda je proti, kdo je pro, děkuji proti, Hmm, zdrželi se. Schváleno. Desítka jitre. tre. je kompatibilní. Spravda je pro, kde pro. Děkuji proti. Zdrželi se. Schváleno. 38 Dominik Rike, kde zpravda je pro, kde pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 39 Izabel Diron. Zpravda je proti, kde pro. Zelení, kde proti Zamítá se. Jedenáctka doprava, pravda je proti, kdo je pro, proti. Děkuji. Elektronicky si to uděláme. Myslím, že je schváleno, ale uděláme pro jistotu toho věříme. Konec hlasování. Reimer příliš pozdě. Dáme tam do zápisu, že Ramer BG změnil hlasování. Takže velká většina 20 proti 12. Teď elektronicky o celém eh, zprávě ve smyslu změn. Zahajujem hlasování. Konec hlasování. 31, jeden proti, dva se zdrželi. Blahopřejeme. Také děkujeme stínovým zpravodajům, bylo to důležité téma, nelehké hlasování. Vím, že jste pracovali i částečně i v noci společně, já vám blahopřeji. Voda. Ano, myš... Takže, drazí kolegové, navrhuji, abychom pokračovali v práci. Po hlasování navážeme zprávou paní Carvajo o uplatňování a využívání evropského navigačního satelitního systému, kde ji máme. Takže evropské systémy družicové navigace. Paní zpravodajka. Hmm. Merci, prezident. Eh, prezident i caros colegas. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Než se vyjádřím o, ke zprávě o Galileu, chtěla bych nejprve ocenit eh, práci našeho kolegy. Je to velice smutná zpráva pro všechny, kteří s ním spolupracovali. Bylo to také velice motivující pro Miguela během jeho posledního úseku života. Musím vás přerušit, ale bylo mi řečeno, že se konalo ještě hlasování o zprávě pana Laví. Stanovisko z zemědělského výboru. Je mi to opravdu nesmírně líto, že vás musím přerušit. Omlouvám se za to. Navrhuji tedy, abychom ještě hlasovali o <clears throat> zprávě pana Laví. Je to tedy jenom jedno hlasování, jeden pozměňovací návrh. Než prosím opustíte sál, protože někteří chtějí po hlasování odejít. Chtěl bych navrhnout, abychom ještě hlasovali. Máte ten hlasovací seznam, je to jeden pozměňovací návrh paní Andreasen a ten vychází z vypuštění, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto konečné hlasování o zprávě Lavia pro, proti, zdržel se, zpráva byla přijata, blaho přeji. Paní Kavalio, je mi líto, že jsem vás musel přerušit. Můžete tedy pokračovat. Chtěla bych se přece jenom několika slovy zmínit o našem váženém kolegovi Portašovi. Pro nás je to opravdu smutný den, a to zejména pro ty, kteří měli to privilegium s ním spolupracovat. Já se domnívám, že spolupráce v našem výboru byla velice motivující i pro Miguela Porteše v tomto posledním úseku jeho života chtěla bych v této činnosti pokračovat. Bude to pro mě také oceněním jeho činnosti. A co se týče legislativního návrhu komise o realizaci evropského systému Galileo. Tento systém byl koncipovan, aby vytvořil globální navigační systém. Dva programy reprezentují jeden jednotný navigační systém. Bude se sestávat ze 30 satelitů projektů a z příslušné pozemní infrastruktury bude zodpovědný za takové úkoly, jako je synchronizace elektrických sítí, elektronické obchodování, eh, řízení eh, dopravních systémů a podobně. Většina prostředků vynaložených na tento program eh, poplynou přímo eh, ve prospěch evropské ekonomiky. Abychom se vrátili k návrhu komise. Komise předložila návrh nového rámce financování a řízení obou programů. Ráda bych poblahopřála komisi k její dosavadní práci. Zejména podporuji návrh, abychom pokračovali ve financování těchto programů programů eh, v rámci příštího víceletého finančního rámce. Má to být 7 eh, milionů eh, prostředků a asi 7,9 miliard v současných cenách pro tento program. Také to zahrnuje finanční obálku, která bude pokrývat potenciální finanční eh, rizika. Tato obálka představuje 1005 milionů eur. jakékoliv eh, překročení eh, tohoto bezpečnost státní rezervy by měly být z rozpočtu nebo podle eh, článku 14 eh, nařízení bude muset být pozměněno na základě eh, souhlasného rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu. Tato částka je vyhražena v evropském rozpočtu <clears throat> zásluha tohoto stanovení může být eh, hodnocena při vyjednávání víceletého finančního rámce také pro další program, jako je ITER a GMS. Chtěla bych eh, doporučit eh, a chtěla bych připomenout, že během vyjednávání víceletého finančního rámce byly určité nedostatky a bylo nutné eh, změnit po dlouhých vyjednávaních mezi parlamentem a radou víceletý finanční rámec 1,3 milionů. V důsledku rozsahu tohoto programu eh, nová fáze eh, skrývá určité nebezpečí, že budou náklady překročeny jak se to také stalo dříve ve fázi eh, vývoje. Chtěla bych tedy eh, se vyjádřit k návrhu komise. Jsou tu tři hlavní aspekty, které jsem zapracovala do stanovisko. Prvním aspektem je to, že v případě neočekávaných finančních závazků by měly být pokryty tyto závazky eh, z marže, která vyplyne z, z stropu MMF a neměli bychom penalizovat další eh, úspěšné programy. Za druhé je třeba zajistit, aby rozpočtový orgán byl eh, řádně a dostatečně informován o eh, zásadních fázích provádění tohoto nařízení na místo výboru, eh, který by se sestával ze zástupců členských států, jak to mohlo mu bylo doposud, by mohl být do tohoto procesu začleněn Evropský parlament, aby mohl monitorovat tento proces. Komise by měla informovat Evropský parlament i radu, zejména eh, v případě zvladatelných rizik, které by mohly vést k odchylkám v programu eh, z hlediska časového harmonogramu a překročení výdajů. A dále tu mám eh, seznam doplňků, které by měly být začleněny do roč, výroční zprávy pro Evropský parlament a radu. Závěrem bych chtěla říci, že se domnívám, že je podstatné, aby byly připraveny eh, další doplňující zdroje v rámci příštího víceletého rámce, aby bylo možné naplňovat stávající prioritní oblasti a eh, nové úkoly vyplývající z Lisabonské smlouvy. Děkuji vám za pozornost a těším se na spolupráci s eh, svými kolegy, zejména se stínovými zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Pan Susta. Eh, <clears throat> eh, Děkuji, pane předsedo. Já to mohu jenom podpořit, co se týče obecného a strategického hodnocení ze strany paní zpravodajky, eh, z čehož vycházela při vypracovávání svého stanoviska. Co se týče procesů výzkumu a inovací eh, jsou eh, takovéto technologické projekty rozhodující. Eh, mohou zajistit důležitý převod technologií, které budou i ve prospěch malých a středních podniků. Je to e, celkově ve prospěch evropské konkurenceschopnosti. Já souhlasím i s těmi pozměňujícími návrhy, které hodnotí e, rozpočtovou situaci a je důležité, aby se projevily i v e, tom jednání o víceletém finančním rámci na příští období. A také je nutné se zmínit o zásadě, že všechno není možné hned dojednat. A potom pozměňovací návrh číslo pět, možné doplňující náklady e, můžeme podpořit toto stanovisko s výhradou, že budou další pozměňovací návrhy důkladně posouzeny, které budou ještě e, předloženy. My eventuálně také ještě některé předložíme. Nek. Děkuji. A pan Remek, my jsme nesmírně poctěni vaší přítomností mezi vámi, neboť máte obzvláštní kompetenci, pokud jde o toto téma. Děkuji, pane předsedo. Eh, eh, eh, budu skromnější. Já bych chtěl jako stínový zpravodaj samozřejmě potrhnout závažnost tématu, o kterém dnes hovoříme, tak jak o tom už mluvila přede mnou paní zpravodajka. Eh, také musím ocenit první návrh eh, paní zpravodajky, eh, která přišla s řadou důležitých námětů, s kterými nemám v zásadě problém. Chci jenom opakovaně potrhnout nebo připomenout, že programy družicové navigace jsou stěženími projekty Unie a cílem našich návrhů by mělo být podpoření nejen evropské přítomnosti ve vesmíru, ale zejména poskytování Eh, celého eh, spektra služeb eh, našimi systémy družicové navigace. Jde nám přece o to využívat tyto prostředky mimo jiné často zdůrazňované služby i k převodům cených papírů, finančním transakcím, ale zlepšení dodávek elektřiny a dalším operacím, které si ještě ani v podstatě mnohdy neuvědomujeme. Eh, jsem zejména proto, co je v eh, prvním materiálu paní zpravodajky eh, připomenuto pro lepší kontrolu rizik, pro tu nutnost lepší kontroly rizik, která tu bez pochyby jsou. Nepředvídatelnost je v podobných projektech vlastní a řada věcí se ověřuje přímo na oběžné dráze a vy jste to sám řekl, pane předsedo, Eh, mám tu zkušenost, že to může vést eh, samozřejmě k eh, velmi neočekávanému vývoji a dokonce i ke změnám rozhodnutí. A to sebou vž, skoro vždycky přináší více náklady. A nedostatek financí pro klíčové ambiciozní projekty Unie by zabránil nejen pokračování samotných programů, ale přišli bychom také o to nabité know-how a všechno, co již bylo vybudováno, a není toho málo za dosavadní podpory Evropského parlamentu. Tolik jen v krátkosti při dnešní výměně názoru a těším se na spolupráci. A závěrem bych chtěl také vyjádřit eh, politování, že jsem tu nemohl být ráno, kdy jste si vzpomněli eh, bohužel eh, našeho kolegy, který odešel, Eh, Miguela Portaše a je mi to líto, eh, samozřejmě ho ani nenahradím a je to pro nás ztráta skutečně nenahraditelná. Děkuji vám všem za podporu. Merci, mon cher collègue. Děkuji, eh, drahý kolego. A nyní dáváme slovo paní zpravodajce. Pane předsedo, já bych chtěla jenom poděkovat eh, kolegům a říci, že se rovněž těším na další úzkou spolupráci. Velmi dobře. Připomínám, že pokud jde o tuto zprávu paní Karvajo, tak jsme stanovili lhůtu pro pozměňovací návrhy na 4. května Předpokládáme, že na zasedání 31. května náš výbor schválí eh, stanovisko o zprávě paní Tarvajo a tak, aby to bylo připraveno na hlasování, které by mělo být v ITRE 20. června. Takže mi to postupuje z časového hlediska dobře. A závěrečné hlasování eh, pak bude na, plenár, na plenárce. A nyní přejdeme k 16. To je politika v oblasti budov, nemovitostí a e, to je Monika Holmeier. Takže Moniko, pod 16 je to aktuální téma. Já jí dávám slovo. Milý pane předsedo, velice vám děkuji budu stručná. Všem svým kolegům spolu s pravodajům jsem dala k dispozici příslušný dokument. Podle mého názoru to není složitá záležitost. Dokument se týká budov pro e, společné výzkumné středisko komise Detroit Research Center a potom pro Institut pro referenční materiály a e, měření v Gélu v Belgii. Tento institut je velice váženým ústavem a e, poskytuje vlastně služby veškerému průmyslu v oblasti referenčních materiálů a měření, což by bez tohoto ústavu vůbec nebylo možné. IRMM má v současnosti 350 pracovníků, eh, kteří působí v 15 budovách a většina budov je již 40 až 50 let stará a potřebují eh, opravit eh, proto tento e, institut pro referenční materiály a měření e, by e, jeho budova by se měla v nadcházejících letech asanovat a ta budova, o které budeme hovořit, bude součástí dlouhodobého plánu a uskutečnění projektu se vyžádá zbourání jedné budovy z 60. let tato budova nevyhovuje žádným normám, které požadujeme v současnosti od budov. Vůbec žádný standard nesplňuje ani na kancelářské budovy. Vůbec žádné jediná možnost je nechat zbourat tuto budovu budova, v níž se v současnosti nachází administrativa. Hlavní budova byla poškozena požárem koncem roku 2011. Má dojít tedy k ob obnově této budovy, která by měla sloužit jenom jako vědecké laboratoře, protože podle eh, dnešních poznatků musíme oddělit eh, administrativu od laboratoří. Neměly by být tedy pod jednou střechou. Oblast laboratoří by se tak měla rozšířit celková plocha podle zjištění na základě celkového plánu bude přibližně stejná, ale e, bude k dispozici více ploch pro laboratoře. Je to tedy nejefektivnější možnost pro program rozvoje Kancelářská budova bude mít dvě poschodí. 2200 metrů čtverečních má poskytnout eh, místo pro 75 pracovníků. Budou tam školící i prostory parkoviště v květnu 2020 2012 bude stavba zahájena, bude trvat asi jeden rok. Celkové náklady na eh, demolici jsou 6500 eh, eur a v budoucnu tu bude také možnost telefonovat přes internet internet, aby se eh, celé kontakty zlevnily. Instituce nachází na území belgického Institutu pro eh, eh, výzkum nukleárních energií. Ta stavba je na 99 let. Vlastnictví eh, pozemků roku je ale v rukou belgického eh, ústavu a protože je to eh, jaderné zařízení, bude tam tedy přístup zakázán, pokud by někdo přišel eh, na myšlenku, že je možné prostory promítat dalším, tak to tedy není možné, protože prostory jaderného zařízení nejsou přístupné. Co se týče nákladu 5,457 milionů, to bude 100 20 milionů eur eh, byly již vyplaceny. Jsem proto, abychom se k tomu nevyjadřovali, protože výstavba nepodléhá žádným eh, restrikcím. Merci, Mám Děkuji vám, paní zpravodajko. Nejsou k tomu připomínky. Takže nebudeme e, žádat o žádná stanoviska. Moniko, žádáte o slovo? Chtěla bych pouze upozornit na to, protože se eh, kolegové zajímaví o budovu parlamentu. Při příštím setkání budeme hovořit o budově eh, v Rýmundu a je pro Evropský parlament a také budeme hovořit o eh, domu, evropských dějin. Chtěla bych na to kolegy upozornit už eh, nyní. Eh, já jsem již nechala eh, distribuovat všechny dokumenty s pravodajům a vědomně na to upozorňuji, aby se na to mohl každý připravit a možná mi tedy včas dodat svůj názor, abychom co nejrychleji dospěli ke společnému postupu. message bien Děkuji, pochopili jsme vaše poselství. Žádné z další připomínky, takže navrhuji, abychom přerušili naší práci a navážeme ve 14.30 dnes odpoledne, kdy mě nás navštíví komisař Levandovský. Takže já vám děkuji a zasedání koordinátorů bylo jednoduše zrušeno. Takže eh, přerušujeme do 14.30.